potvrzeny či schváleny. Od Rady jsem obdržel eh, pět eh, stanovisek první čtení. Jde o nařízení eh, k podporu volného pohybu, to zjednodušením přijetí a schválení určitých listin, nařízení o Europolu dále, pak směrnice o podmínkách pro vstup a také pro pobyt příslušníků třetích států, dále ochrana dat, základní nařízení k tomuto a směrnice o ochraně dat. Eh, názvy budou eh, zveřejněny v zápisu tohoto zasedání. Tříměsíční lhůta, kterou disponuje parlament, tak aby měl možnost se vyjádřit, začíná zítřkem, tedy 12. března 2016. Výbor právní záležitosti tady udělal, přijal opravy eh, k dvěma eh, textům podle článku 231 odstavec 4 jednacího řádu. Tyto opravy platí za přijaté. Pokud během 24 hodin eh, nějaká frakce nebo alespoň 40 členů nevznese žádost, aby byly předloženy k schválení. Texty naleznete na webové stránce vládního zasedání. Názvy budou zveřejněny v